dopis eh, schválen. Ještě předtím, než zahájíme debatu, mám tři oznámení. Za prvé, vzpomínáte si, že předseda během zasedání 9. Eh, března 2016 zavedl okamžité opatření, v eh, spojení eh, s článkem 11 jednacího řádu a pan eh, Eleftherios Inazinos pro své nepřijatelné poznámky byl vyloučen pro zbytek plenárního zasedání. Poslyšení s panem Cinadidosem a podle článku 166 jednacího řádu předseda 9. května se rozhodl, sankcionovat tohoto poslance během tohoto chování během 9. března a ta sankce eh, spočívá v odnětí eh, diet na dobu 10, eh, 10 dnů. A druhé sdělení paní Jane Collins ve spojení se soudním řízením v Anglii požádal o ochranu své imunity podle jednacího řádu.